se posadili a zanechali rozhovorů. Zápisy a texty přijaté na zasedání z 16. listopadu jsou k dispozici, jsou k nim nějaké připomínky.